Next item. Další bod na pořadu jednání je návrh na řízení eh, paní Tomas. Jedná se o mění nařízení Rady o zavření kontrolního režimu v společenství k zajištění zdržování pravidel společné rybářské politiky. Jako první mě paní Tomas, čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Paní komisařko, vážení kolegové, Evropský parlament zítra vyjádří své stanovisko ohledně návrhu přizpůsobení se Eh, pravidel společné rybářské politiky. Tento režim kontrolní má zajistit, že se budou respektovat eh, pravidla společné eh, společné rybářské politiky. Evropská komise hovoří o kompetencích, které jsou probírány prostřednictvím komitologie, rozděluje na akta přinesené pravomoci a na výkonné akty. Z tohoto velmi formálního pohledu je zapotřebí se na to, nad tím zamyslet, protože pokud kritéria rozdělení těchto kompetencí jsou stanovena smlouvou, v praxi se eh, ocitáme ve velmi šedé zóně. A jedná se to o pravomoci legislatora. Rozdělení pravomocí mezi instituce v Evropské unii je redefinována Lisabonem a to je proces, který stále ještě pokračuje. Jsou tu určité technické problémy eh, nebo technické věci na vyřešení. Jedná se to akta v přenese, akty pranesené pravomoci. Říká se, že jsou kontrolovány apostery parlamentem, eh, protože se zde jedná o konkurenceschopnost. A já vás chci upozornit, kolegové, že dnes Evropský parlament nemá ani lidské zdroje, ani eh, správné prostředky, aby apostery takovéto kontroly provedl. To jsou dvě podmínky, eh, za kterých bychom mohli plnit správně smlouvu, ale tak to nemůžeme. A ještě bych také upozornila na stanovisko eh, mm, právní služby Evropského parlamentu. Lisabonizace jistě musí eh, zajistit konformitu textu smlouvy, ale pokud tento text obsahuje články 280, 290 a 291, eh, tak také se týká základních práv, charty základních práv, která je také v anexu. A já bych ráda upozornila, že zapotřebí ještě takto přizpůsobovat legislativu smlouvě. Co se týče eh, kontroly eh, rybolovu, zabývám se dvěma věcmi. Za prvé je zapotřebí, abychom měli eh, jednotné, jednotný rámec. Všude v Evropě, aby platil a všude se stejně prosazoval. Potřebujeme, aby komisar to jednal, ale komise chce využívat akte přenese pravomoci například ryby eh, z eh, San Bredo del Tronto eh, se potom pohybují někde jinde na druhé straně Evropy, protože nejsou zde stejná platná pravidla všude. Evropská komise by se měla zaměřit na tuto lisabonizaci a my bychom v tomto případě se měli zaměřit na, na adaptaci pravidel pro rybolov možná je zapotřebí další, další revize. Mnozí kolegové předložili eh, pozměňovací eh, návrhy a já v zájmu kompromisu bych eh, chtěla, aby komise se tímto zabývala v následujícím nařízení, které se bude zabývat kontrolním režimem. Děkuji paní komisaři, že mezi nás přišla, ale musím říct, že komise nám jen sdělila svůj návrh v textu Omnibus, že zapotřebí se zabývat například vykládkou výmětu eh, a je zapotřebí, abychom eh, připravili konzistentní eh, právní text ohledně kontrolního režimu. Jedně takovým způsobem budeme schopni správným způsobem upravit toto Eh, tuto oblast a také zohlednit eh, situaci, ve které žijí eh, rybáři. Někdy nemáme například údaje o vykládkách a dochází k salámové technice. Evropský parlament se nedostává k informacím a pak musí náhle jednat. Opět jedná se o každodenní život rybolovného průmyslu rybářů a proto já chci říci, že mm, ne, nechci nějak ovlivňovat, jak bude probíhat následující diskuze, ale držím se toho, co jsem už předeslala. Nyní předáme slovo paní komisarce Damanaky. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu za jeho podporu návrhu komise které směňují pravidla pro kontrolu eh, rybolovu eh, v rámci Japonské smlouvy. Také bych chtěla poděkovat eh, zvláště zpravodajce paní Tomas za její úsilí, které vložila do této důležité složky. Takže tady máme nový zákon, který řídí společnou rybolovnou politiku, tak jak se zmínila paní Toma. Ano, tento nový zákon vstoupil v platnost od, už, už začátkem tohoto roku. A minulý týden jsme eh, dosáhli politické dohody eh, o nových eh, financ- pravidlech financování a těším se na to, že Rada a parlament formálně potvrdí tento kompromis co nejdříve. Odkazuji k tomuto rámci také, také k dohodě o financování, protože mm, bych ráda podtrhla skutečnost, že tento rámec je mm, absolutně nezbytný pro efektivní vymáhání a kontrolu. Naše nová pravidla mm, pouze eh, budou přínosná eh, pro eh, komunity a mm, všechny, kteří se angažují v rybolovu, když budou správně vymáhána. Toto je klíčové v rámci mého mandátu, ale je to také klíčové pro mého následníka. Takže souhlasím s paní Tomá, když říká, že musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom si byli jistí v oblasti vymáhání a kontrolních aktivit a abychom si byli jistí, že tomuto vymáhání doch, vymáhání dochází konsistentně. Eh, jde o to, abychom měli podobný, eh, podobný způsob aplikace ve všech vodách v Evropě. Ale chtěla bych podtrhnout, že eh, návrh, o kterém dnes diskutujeme, je omezen, má zajistit, aby pravomoce komisí v delegovaných aktech v oblasti kontroly byly v souladu s novými pravidly smlouvy. A to je to, o čem teď diskutujeme. Diskutujeme o tom, eh, zdali mm, eh, prováděcí akta a akta delegovaná budou dána do ruky komise a jestli jsou v souladu se smlouvou. A eh, tady parlament má také své slovo a my si rádi vyslechneme vaše názory a budeme je respektovat. Takže dnes nastal okamžik, kdy budeme diskutovat um, o dalších postupech a krocích, které jsou propojeny eh, s Lizabonskou smlouvou. Um, nejde o um, zásadní pozměňovací návrhy. Já myslím, že to je správný způsob, jak se dostat ku před. Kromě toho jsem vyrozuměla, že se objevila žádost určitých eh, poslanců tohoto parlamentu eh, přepracovat nařízení o kontrolách Musím vás ujistit, že toto nařízení, které v tuto chvíli platí, vstoupilo v platnost teprve v roce 2010. A v roce 2011 bylo aktualizováno. To znamená, že hovoříme o nařízení, které eh, je staré pouze dva roky. Ujišťuji vás, že to budeme řádně hodnotit, budeme řádně hodnotit provádění tohoto nařízení, ale potřebujeme ještě více času. Konkrétně komise pošle radě a parlamentu eh, zprávu o eh, hodnocení eh, každých pět let. Je to zmíněno dokonce v nařízení samotném. To znamená, že můžete očekávat první zprávu během prvního pololetí roku 2015. Je to náš závazek a komise tak učiní, postará se o to. Nařízení Omnibus, už jste, to jste již zmínili, to je otázka, která se stala předmětem diskuze. Začneme se na ní připravovat, jakmile parlament odhlasuje novou politiku rybolovu. Nemohli jsme eh, se tomu věnovat dříve, a e, snažili jsme se tedy k tomu dostat co možná nejdříve potom, co o tom bude diskutovat parlament. Komise ohodnotí, jestli je tedy vhodné přepracovat eh, nařízení o kontrole rybolovu. Eh, budeme se snažit to ohodnotit co možná nejkomplexněji. To je v tuto chvíli všechno, protože eh, je to úkol, který bude řešit můj nástupce, protože se to bude řešit na počátku příštího roku. Krátce řečeno, můj úkol spočívá v tom, abych se snažila tuto, toto nařízení provádět do konce svého mandátu a samozřejmě, že budu připravovat všechno, co bude nutné pro případnou revizi tohoto nařízení na počátku příštího roku. Děkuji vám za pozornost. Herzlichen Dank, Frau. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní má slovo paní kolegyně Fraga. Děkuji, pane předsedající. Moje skupina podporuje tuto zprávu a děkuje paní zpravodajce za vstřícnost při přijímání některých návrhů, které umožnily, eh, že se budeme držet eh, rámce komitologie, ale zároveň také se upozornila komise na to, že musí co nejrychleji zahájit úplný přeskum nařízení o kontrole. Nejen proto, aby se to přizpůsobilo nové rybářské politice, ale také proto, že v odvětví je třeba čelit eh, řadě změn a při problému s výkladem by to vyvolalo, mohlo vyvolat velké potíže a následně i sankce. Jak už uvedli kolegové, eh, je tady také návrh Omnibus, který by měl posloužit k uspůsobení nových ustanovení Ehm, společné rybářské politiky. Znamená to zhruba 30 změn oproti původnímu eh, kontrolnímu nařízení. Je tedy žádoucí, aby v budoucnu vy nebo příští komisař eh, zvážil Eh, podrobný přeskum tohoto nařízení. Druhá věc, kterou bych chtěla v souvislosti se zprávou říci, je, že musíme být velice opatrní, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci. Samozřejmě eh, je jasné, že nechci brát pravomoci parlamentu, ale je třeba zvážit, že někdy si musíme klást otázku, jak daleko bude sahat kontrolní úkol parlamentu, zvláště u výborů, které mají málo členů a málo prostředků. Není možné, abychom si vlastně dali nějaké úkoly a pak bychom neměli, nebyli schopni jim dostat. To by se mohlo obrátit proti nám. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji a nyní paní kolegyně Ulrike Rodust. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové. Podle mého názoru v oblasti rybolovné politiky máme dvě ústřední oblasti. První je stanovení trvale udržitelných rybolovných kvót a za druhé kontrola toho, že eh, tyto kvóty a další pravidla společné rybolovné politiky budou dodržována. Reformou této politiky jsme upravili ten první prvek, v budoucnu už nebude povolen v Evropě nadměrný rybolov. V základním nařízení k reformě máme ustanovené také některé principy kontroly. Například to, že kontroly musí být účinné, koordinované a přiměřené. Nemohli jsme nově upravit detaily, protože de- detaily patří do toho kontrolního nařízení. To aktuální současné kontrolní nařízení, které dnes pouze E, přizpůsobujeme Lisabonu, je relativně mladé. Předtím, než vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, tak teprve krátce před touto dobou rychle tento legislativní návrh prošel radou, pravděpodobně proto, aby mu do toho evropští poslanci nemluvili. Myslím si, že ale nakonec ten výsledek není špatný a rybolovná politika EU se zlepšila. Nicméně, reforma rybolovné politiky a Zvláště potom eh, zákaz eh, výmětů eh, je něco, co nás vede k tomu, že musíme zvážit otázky kontroly. To, aby rybáři, že budou dodržovat rybáři zákaz výmětů, by mělo vést k tomu, že budou také něčím odměněny. Například že bude odstraněno v některých případech to minimální množství, ale pouze tehdy, když zajistíme, když rybáři opravdu budou dodržovat eh, ten zákaz výmětu, jinak by to bylo kontraproduktivní a proto vyzývám komisi, aby co nejrychleji předložila nové kontrolní nařízení. Děkuji. Děkuji vám. A dalším řečníkem je pan Neil Storvalds. Děkuji vám, děkuji zpravodajce Izabel Toma a také Carmen Fraga, která je stínová zpravodajka za dobrou spolupráci v, při technické aktualizaci kontrolního nařízení. S aktualizací společné rybářské politiky, kterou parlament schválil v loni, jsme udělali významné kroky pro trvale udržitelné rybí populace bylo důležité prolomit tu spirálu, která směřovala v posledních desetiletích směrem dolů, snižovala biologickou rozmanitost, množství ryb i počet pracovních míst, ale reforma může být jenom tak ambiciozní, jaká bude její skutečná realizace. A kontrolní opatření jsou významným nástrojem pro to, aby se skutečně pravidla dodržovala pytláctví poškozuje sta, eh, počet ryb a stav populací znemožňuje soutěž mezi rybáři za shodných podmínek a potřebujeme takové prostředí, kde se nevyplatí podvádět a naopak pod dodržování pravidel je třeba odměňovat a proto je kontrola tak důležitá. Také se bude se projednávala otázka Eh, námořního fondu a nyní budou mít členské státy snažší přístup k financování a to znamená, že státy budou moci snáze provádět i kontrolu a zvýšení zdrojů znamená také, že my v Evropském parlamentu můžeme klást větší nároky na členské státy, aby skutečně kontroly které byly odsouhlaseny, prováděly. Z dlouhodobého hlediska to znamená lepší rybí populace, lepší podmínky pro profesi rybolovu, možnost skutečně se rybolovem živit a vytvoření více pracovních míst. Děkuji. Děkuji. A děkuji vám také za zcela seriózní nezávaznou, nezávislou práci eh, v Trojce a také ve výboru pro životní prostředí. A nyní tedy pan eh, Romeva. Děkuji. Já mám málo času, takže bych se chtěla soustředit na to nejzásadnější. Já jsem byl zpravodaj pro kontrolní nařízení v minulém období a vím, že je problematické vytvořit právní rámec pro plnění norem. A právě to musíme posílit, to musíme zaručit. A trochu mě děsí, že jest jestli eh, projdou některé pozměňovací návrhy, tak naopak ten rámec eh, kontrol oslabíme. A proto chci říct eh, velice jasně, když teď si mluvíme nejen o mandátu pro reformu rybářské politiky, ale mluvíme také o tom, že parlament dosáhl navýšení rozpočtu na kontrolu a pro sběr údajů a parlament také vyslal jasný signál, že právě tohle potřebujeme, protože eh, jinak bychom vyslali signál právě opačný a to by určitě nebylo dobré. Děkuji vám. Města Kropáček. Děkuji nyní pan Grobarček. Děkuji, paní, pane předsedo, pane zpravodaji, pan, Paní komisařko, tato zpráva je základem pro přijetí nové politiky rybolovu. Musíme se tedy věnovat tomuto úkolu provádět toto nařízení a postarat se o přizpůsobení se Lisabonské smlouvě. To znamená, že musíme přijmout pravidla, která zajistí, že společná politika rybolovu bude eh, dodržována ve všech členských státech Evropské unie a to na stejné úrovni. Bez harmonizace takovýchto řešení je reforma společné politiky rybolovu odsouzena k neúspěchu. Potřebujeme především spolehlivá data, která budeme čerpat především z vědeckých, z akademických prací. Rád bych se v tuto chvíli zaměřil na situaci v Baltském moři. Problém s rybími populacemi máme především, pokud jde o tresku. Rybí populace se zmenšují, a proto nemůžeme trsku prodávat a nemůžeme tedy dodat eh, dostatečné množství eh, nutné k tomu, abychom eh, vyprodukovali rybí moučku. To způsobuje celou řadu problémů a pokud bych, proto bych tedy chtěl apelovat na vás, paní komisařko, abychom přijali opatření, která by dovedla k tomu, že oživíme rybí populace tresky v Balckém moře. Děkuji a nyní mm, pan Ferreira. Estamos genericamente Děkuji vám, pane předsedo. Obecně souhlasíme s touto zprávou, nicméně je zde jedna otázka, kterou musíme neustále řešit. Je to totiž základní problém v souvislosti s kontrolami dodržování pravidel společné rybářské politiky. A to jsou totiž ta pravidla této politiky sama o sobě, protože ta politika, která chce v rybolovu postupovat centralizovaně, je naprosto vzdálená realitě, vůbec nezohledňuje specifika zemí a regionů a nejrůznějších druhů rybolovu a proto potom také dochází k vzniku pravidlům, která se naprosto, jsou v nesouladu s realitou a když jsou aplikována, tak vlastně vedou k opačnému účinku než jaký byl zamýšlen a proto je třeba jednat. Před tím, než proběhnou kontroly. Tento úkol je třeba usnadnit. Potřebujeme eh, takový sektor, který bude opravdu blízký skutečnostem a je třeba zajistit realizaci tak, aby zde bylo jasné spolurozhodování. Děkuji. Děkuji, pan Milana Kvědo. Relatrice, eh, Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, děkuji za ten text a naprosto s ním souhlasím. Doufám, paní komisařko, že později budeme moci hovořit i o obsahu, protože to kontrolní nařízení obsahuje jeden zásadní problém. A sice ten, že o tom nebyla řeč s parlamentem, nemluvili o tom s námi. Po schválení Lisabonské smlouvy, to znamená po přijetí postupu spolurozhodování. Tato metoda spolurozhodování e, nebyla použita Eh, protože se ta práce musela velmi urychlit a já doufám, že máte pravdu, když říkáte, že chcete velmi rychle vypracovat kontrolní nařízení. Já doufám, že potom eh, bude moci parlament a také členské státy provádět regionalizovanou politiku. Musím říci, že jste pokud někud optimistická, pokud jde o ten fond, protože politická dohoda byla následně změněna na technické úrovni, to znamená, že se tam změnily i politické otázky, které jsou pro nás nezbytné. Nebudeme tedy se, se tedy nutně pozitivně stavět k té dohodě, o které jste hovořila. Děkuji a nyní pan Sanchez Presero. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl poblahopřát zpravodajce. Skutečně tady toto kontrolní nařízení bylo důležité pro efektivitu rybářské politiky. Je tam datum 20. listopadu 2009 a krátce poté vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, takže bylo nezbytné uspůsobit pravomoci parlamentu těm novým kategoriím přenesených pravomocí a e, prováděcích pravomocí. Eh, je, jsem rád, že se snad podaří tento proces dokončit ještě v tomto volebním období. Myslím, že tady byla zajímavá iniciativa eh, předkládat zprávu po třech letech. Je třeba, aby skutečně se přeskoumaly ty prováděcí akty. Ve zprávě se také hovoří o tom, že u nových technologií se budou konzultovat zúčastněné strany a hovoří se tady také o možnosti eh, hodnocení uplatňování. To je určitě dobré, tak k tomu by se mělo přihlédnout i v nové rybářské politice. A pak tady jsou i další témata v té zprávě zohledněna, která jsou velice účelná. Děkuji vám. A nyní pan Ole Christensen. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme už dlouho potřebovali podrobný, eh, podrobné přepracování kontrolního nařízení a technických pravidel. A s novou rybářskou politikou se ukazuje, že je třeba, aby to bylo nyní. Eh, protože zatím to byla veliká zátěž pro rybáře. Všechno se měří, váží, kontroluje ale neznamená to, že by díky tomu rybářství bylo udržitelnější. Spíše to znamená více papírování. Pochopitelně potřebujeme společná pravidla pro boj s podvody, ale zároveň s novými technologiemi můžeme věci zjednodušovat a zefektivňovat je. Je třeba plnit povinnosti plynoucí z nové rybářské politiky. Máme tady regionalizaci, eh, rámcové, dobré rámcové podmínky pro rybolov. To je jediná cesta, jak dosáhnout našich cílů, cílů nové politiky. Takže měli bychom zajistit, aby to začalo fungovat aby vznikla společná, jednoduchá opatření, která vytvoří e, řádnou hospodářskou soutěž. A já děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Dostáváme se k postupu každý aj. Mám zde dvě osoby přihlášené do tohoto postupu. První slovo má paní Večer z Maďarska. Jasno je da moramo prilagoditi ovu uredbu Lisabonskom sporazumu. Děkuji vám. Ať už je eh, to s tím původem kolik, tak eh, je jasné, že toto nařízení musíme přizpůsobit na eh, Lisabonské smlouvě, protože jinak by ta reforma zůstala jen na papíře, pokud nebude existovat nějaký právní mechanismus kontroly. Souhlasím s předřečníky, kteří řekli, že politika, rybářská politika je eh, realitě vzdálená a často nezohledňuje specifika členských států. Já mám teď na mysli Chorvatsko. V Chorvatsku je situace jiná než třeba zase v jiných státech a proto je třeba umožnit členským státům, aby rozvíjeli rybářskou politiku podle svých potřeb. Musíme tu reformu posílit, musíme zlepšit rozpočet. Rozpočet je vyšší a bylo by škoda, kdybychom ho nevyužili. Zároveň bych chtěla ještě vyjádřit pochybnosti ohledně toho, zda tento parlament může vykonávat dohled nad rybářskou politikou, protože nemáme proto dostatečné nástroje ani dostatek členů příslušného výboru. Děkuji slovo má pan Pikola. Děkuji. Vítám návrh této zprávy. Jde o to, abychom vytvořili kontrolní mechanismus a zároveň musíme zkontrolovat jeho soulad se společnou politikou rybolovu. Přizpůsobení se Lisabonské smlouvě vyžaduje efektivnější kontrolu ze strany parlamentu. Právě proto o tom hovoříme na plenárním zasedání. Bereme v úvahu skutečnost, že tato politika musí být tento rok uvedena do praxe. Podle návrhu paní zpravodajky je to tak, že tu jsou určité kontrolní oblasti, které budou eh, identifikovány nebo klasifikovány jako prováděcí akty. Je potřeba zohlednit i specifickou situaci v jednotlivých zemích a také tradice rybolovu v jednotlivých zemích a proto tedy Mm, podporuji skutečnost, aby po třech letech od vstupu v platnost eh, byl tento návrh zkontrolován. Eh, děkuji. A nyní má na závěr slovo paní komisařka, prosím. Dovolte mi, abych poděkovala všem řečníkům. Je jasné, že mohu pouze zopakovat to, co už jsem řekla, že všechny obavy, všechny poznámky vezmeme v potaz a tento posup, hodnocení, provádění tohoto nařízení eh, tady bude mít prioritní místo. To jsme všichni pochopili. Domnívám se, že můj nástupce před vás předstoupí s dobrým návrhem a do tohoto návrhu tady budou zapracovány vaše obavy, vaše připomínky eh, a Kromě toho tady budeme klást velký důraz na provádění tohoto nařízení. Dovolte mi v této souvislosti dva krátké komentáře. Pokud dovolíte, pane předsedo. Za prvé, provádění tohoto nařízení. Komise je povinna připravit všechno, co je nutné k tomu, aby členské státy mohly řádným způsobem provádět toto nařízení. A právě o to se nyní snažíme. A právě proto v našem návrhu a také v návrhu parlamentu a rady máme navýšené množství finančních prostředků, které jsou věnovány na kontrolu a prosazování nové politiky rybolovu. Vycházíme také z nové vědecké databáze, jak eh, říkali někteří z vás. Také se to týká toho, že členské státy budou mít možnosti eh, mít své vlastní technické prostředky a aplikovat je eh, svým vlastním způsobem, zavést svá vlastní prováděcí pravidla tohoto nařízení, pro toto nařízení. A právě proto jsme tedy zavedli do reformy postup regionalizace. To znamená, že eh, členské státy se mohou sami rozhodnout, jakým způsobem budou provádět technická opatření. Může to tedy op- odpovídat jejich specifické situace. Já neříkám, že všechno je dokonalé, říkám pouze to, že tu máme určitý rámec, tak abychom do budoucna umožnili větší flexibilitu. A nyní k finančním prostředkům. Samozřejmě, že Rada a parlament rozhodnou o kompromisu eh, mezi třemi institucemi, Radou, Komisí, parlamentem. Eh, a tento kompromis se tady týká nástroje pro financování. Ráda bych k tomu řekla, že samozřejmě nechci nijak předjímat mm, eh, rozhodnutí parlamentu, ale ráda bych zdůraznila, že čas je velmi cený a že naši rybáři tyto prostředky potřebují. Nejde o nás, jde o rybáře, kteří tyto prostředky velmi potřebují. To znamená, že eh, prosím parlament a všichni, všechny další, aby eh, své rozhodování urychlili, tak abychom co možná nejdříve věděli, co můžeme tedy s finančními prostředky v oblasti rybolovu učinit. Děkuji vám všem, děkuji eh, paní zpravodajce a taky stínovým zpravodajům za dobrou práci na této věci. Děkuji vám, paní komisařko, a v neposlední řadě nyní promluví paní zpravodajka, paní Toma. Děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat kolegům. Chtěla bych říct panu Romevovi, abych ho tady uklidnila, že nic se nezměnilo v textu, pokud jde vztah ke kontrolnímu nařízení. My jsme vlastně reagovali jenom na to, jak bude vypadat implementace, jestli pomocí prováděcích aktů nebo aktů přenesené pravomoci. Pak bych chtěla říct panu Ferreirovi, že na našich pobřežích je nejhorší ten často neodůvodněný pocit, že v jiných přístavech často ty kontroly nejsou prováděny stejně. Nebudu opakovat argumenty kolegů, s nimiž souhlasím. Chtěla bych poděkovat paní komisařce za upřesnění. Bohužel musím konstatovat, že stále je velice vágní otázka přeskumu. Dále bych řekla, že naši rybáři potřebují především pravidla, která budou uplatňována, pravidla, která budou známá, konzistentní a která se nebudou měnit každou chvíli. Protože pokud každý den měníte pravidla, tak ehm, vlastně ty výměty v roce 2013 jsou nějak dány, možná bude přeskum v roce 2015 a zde hrozí nejenom saturace, ale i takové vyčerpání a hrozí, že právě rybáři toho budou obětí. Já tedy i kvůli nim a kvůli účinnosti této reformy a kontrolního nařízení doufám, že se toho skutečně zhostíte, tak jak jste říkala, paní komisařko, a že tedy vezmete v potaz naše připomínky. Děkuji vám, dámy a pánové. Tímto končím rozpravu a hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je společná rozprava o prosazování politiky v oblasti hospodářské soutěže.